byl přijat zápis a další bod na pořadu jednání jsou otázky pro Evropskou komisi, pro jejího předsedy. Eh, první otázky po, budou klást předsedové politických skupin a vyzval bych je, vyzval bych teda pana eh, Manfreda Wednera, aby položil otázku za Evropskou stranu. Vážený pane eh, předsedo, vážený. Die Kommission hat heute das äh, neue swift agreement das neue swift abkommen angenommen äh, in der sitzung přijala äh, novou dohodu ohledně swift na svém zasedání a toto bylo rozhodnuto za velké většiny. Chtěl bych se zeptat pana předsedy komise, eh, vzhledem k tomu, že jistě ví, že mnoho občanů mají obavy z hlediska předávání osobních dat. Chtěl bych se zeptat, kde vidí hlavní pokrok v této oblasti a jakým způsobem bude informovat a přesvědčovat občany o nezbytnosti této nové dohody SWIFT. Děkuji, pane Verbrovi. Dnes byla dohoda přijatá jednomyslně a myslíme si, že podléhá přísnému plnění eh, pravidel o ochraně osobních údajů a soukromí na základě principu eh, přiměřenosti je to přísně omezeno na, omezen, eh, omezeno na zdíchání terorismu. A situace teď je taková, pokud jde o základní lidská práva, Řídíme se chartou základních lidských práv a ta dohoda znamená ochranu údajů týkajících se poskytovatele, transparentnost dat a umožnost zpracovávat je v případě soudního jednání. Komise se proto domnívá, že tento návrh eh, odpovídá listině základních práv a e, nakonec je to vyjádřeno, by to bylo vyjádřeno i ve e, usnesení a hlasování minulý týden, na minulém zasedání. No, no, Weber, additional question. Okay. Pan Weber, dodatečná otázka. Pane předsedo, ještě jednu dodatečnou otázku. Jedná se o obsahy této dohody, o kterých jste právě hovořili. Já bych se chtěl ještě zeptat, e, jaký význam bude mít tato dohoda z hlediska transatlantických vztahů. E, jak e, témata e, byla diskutována ještě s Američany v této souvislosti, kdybyste toto mohl rozvést? To je důležitá věc. Mohu říci, že američtí partneři toto považují za jednu z prvních, pokud ne prvních priorit z rozhovory s Evropskou unii. Tato dohoda je zcela zásadní pro vztahy EU, Spojené státy od ledna 2010. Podstatný objem údajů, které dostáváme, nebyl dosažitelný a způsobilo to problémy a proto si myslím, že bychom toto měli taky vyřešit a vycházet z Eh, přitom z významu transatlantických vztahů. Ty transatlantické vztahy jsou důležité, ale neznamená to, že bychom neměli trvat na svých zásadách, jako je soukromí ochrana údajů, protože máme velmi dobrou dohodu. Děkuji vám a komise učinila velmi, důleži, velmi významnou práci a když se na to podíváme ze širšího politického hlediska, myslím si, že bude důležité, že je možné se shodnout s americkými partnery v té této otázce. Děkuji vám. Chtěl bych vám připomenout, že dodatečné otázky a odpovědi jsou jenom 30 vteřinové. Omlouvám se, ale taková je, takové je pravidlo a budeme ho dodržovat. Pan, pan Šulc, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo komise návaznosti na otázku mého kolegy eh, Manfreda Webra bych se chtěl zeptat, zda komisařka Malström informovala kolegium ohledně toho, že v porovnání se současným stavem vyjednávání existují velké pochybnosti v Evropském parlamentu ohledně této věci. Eh, uvědomuje si komise, že to, co dnes rozhodla, rozhodně není tím, co Evropský parlament by považoval za dostačující pokrok. Je vám jasné, pane předsedo, že dnes jste přijal něco, co pokud takto bude uplatněno, povede k tomu, že firma eh, SWIFT bude mít větší kontrolu než úředníci Evropské unie. Vyjasnila paní komisařka tyto věci? Pokud ano, jak se toto mohl přijmout a rozhodnout? Pokud ne, po, proč paní komisařka Malström toto nevysvětlila? Děkuji, prosím bardzo. Of course Děkuji vám. Eh, eh, děkuji vám. Eh, samozřejmě to bylo vysvětleno komisařkou Malstremovou, ta nás informovala o konečném výsledku tohoto jednání a ještě více dokonce řekla nám, že vede velmi intenzivní dialog s mnoha vámi, s členy Evropského parlamentu a velmi si uvědomuje eh, obavy vyjádřené tímto parlamentem a, řík, a ví, že parlament, parlament bude pravidelně informován o průběhu jednání eh, eh, parlament může přijmout nebo nepřijmout. Já bych velmi eh, doporučoval, abyste to udělali, protože to je velmi důležité také pro bezpečnost evropských občanů. Potřebujeme dosáhnout eh, základní nebo důležitou úroveň ochrany Eh, základních práv a to je velmi citlivá otázka. Práva tohoto parlamentu se plně respektují a eh, jednáme jménem Evropské unie a eh, rozhodnutí v Evropské komisi bylo přijato jednomyslně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za toto přátelské popsání této diskuze, ale to nebyla podstata mojí otázky, takže to uvedu precizně nyní a prosím vás, abyste precizně odpověděl. Chtěl bych vědět, zda paní Malström během diskuze na komisi před tedy přijetím rozhodnutí na úrovni kolegia řekla vám, že v souvislosti s textem, který předkládáte nyní jako dohodu, takže zde je nebezpečí, že Evropský parlament bude hlasovat ne. Nebo vám paní Malstrem řekla, na základě tohoto textu získáte parlamentní většinu. Precizně bych chtěl vědět. Řekla paní Malstrem, že na základě tohoto textu získáte parlamentní většinu, nebo řekla, že na základě tohoto textu parlamentní většina není jistá? Prosím o precizní odpověď. Um. Eh, komisařka Malmström nemůže přece předjímat výsledek hlasování v parlamentu. Ona si přesně uvědomuje. Vaše otázka zní, zda paní eh, Malmström Eh, řekla mě a našim kolegům, jaký bude výsledné, jaké bude výsledné hlasování, za to bude ano či ne. Ona doufá samozřejmě, že to bude hlasování pro. Eh, jednání ještě jménem komise celé neskončilo. A eh, před několika, před několika, před nějakou dobou, kdy parlament hlasoval negativně, jsme samozřejmě vedli velice intenzivní jednání a opakovaně jsme vedli jednání a paní Malstrom je konkrétně osobně velice si vědoma, Eh, že tady jsou některé otázky, které mohou eh, tady zaznít eh, z hlediska parlamentu, ale my samozřejmě nemůžeme teď předjímat, jaká, jaký bude výsledek hlasování v parlamentu. Ale ona mi řekla, že ještě není dohoda, kdy by se mohlo hlasovat o, tomto navrho, o této navrhované dohodě. To vám mohu říci eh, podle svého nejlepšího svědomí, že eh, toto mi řekla také komisařka, která za tuto věc odpovídá. Děkuji, děkuji a pan předseda Frohstadt. Bez mikrofonu. Running to a no once more. No, to je nebezpečí, že tady bude opětovné ne, říká pan Schulz. Část eh, probíhá ovšem bez mikrofonu. Pan předseda Frohstadt. Já nebudu, eh, nebudu nic říkat o SWIFTu, aspoň ne v tuto chvíli, možná později. Eh, včera paní Markelová a pan, pan Sarkozy se sešli na eh, francouzsko-německém summitu, shodli se na tématu evropského řízení ekonomiky a já myslím, že to podle mého názoru není příliš relevantní rozhodnutí, protože je to otázka tady eh, eurozóna versus zbytek EU. Potřebujeme eh, Mm, řízení eh, v celé EU, ale také řízení v rámci eurozóny. A v rámci eurozóny ještě více než kde jinde, protože máme jednotnou měnu. Eh, takže má otázka na předsedu Barozo zní. Co si o to myslíte? Souhlasíte s námi, že je zapotřebí mít jak řízení eh, ekonomických věcí v eurozóně, tak i v celé EU? A dále, my si myslíme, že toto řízení by měla provádět komise, nikoli Rada Evropské Evropská rada, která se schází čtyřikrát do roka. Ta přece nemůže vést takovéto řízení hospodářských záležitostí. Je na komisi, aby vlastně seděla tady za volantem. E, to si, a rád bych znal názor komise na tuto věc. Děkuji. Samozřejmě, pane Prohovštate, pokud jde o pravomoce, které jsou svěřeny EU, tak tady komise je vlastně tím tou hospodářskou vládou Evropy. A to je jediná odpověď, která je kompatibilní se smlouvou. Pokud jde o obchod, hospodářskou soutěž, velice důležitou část pravomocí ehm, rozpočtového dohledu, všechno toto má komise. A to je třeba připomenout vládám, že vlády si asi dostatečně nepřečetly smlouvy, smlouvu. Nicméně, Eh, komise samozřejmě musí spolupracovat s radou, která má také velice eh, důležité pravomoci a také s Evropskou radou, která dává to všeobecné směřování našemu konání. Komise tedy nemůže pracovat sama. A eh, v podstatě máme tady odpověď i pro eurozónu, i pro celou EU. Skočí si třetí článek 136. Článek 136 Lisabonské smlouvy otvírá možnosti mnohem širší jak mít návrhy pro eurozónu, protože tady skutečně je specifičnost eh, eurozóny, eh, kde je eh, více povinností a tudíž i více právomocí než v celé EU. A já myslím, že se posílí řízení evropských hospodářských záležitostí a to při respektování ducha smlouvy i komunitární metody. Děkuji. Dodatečná otázka. Eh, pane předsedo, prvním testem bude čtvrtek, eh, kdy se bude rozhodovat o Evropě 2020. A myslím si, že v rámci Evropy 2020 eh, asi nemůže rada provádět monitorování a tuto celou věc řídit. Musí to provádět komise. Já jsem nikdy ještě neviděl nejvyšší představitele států a vlád, kteří by se takto scházeli, jak navzájem se kritizovali, eh, diskutovali. Takže proto si myslím, že opravdu komise tady musí hájit svou pozici také v Evropě 2020 a také v té pracovní skupině, kterou má pan Van Rompuy. Pane Frhovštate, vy sám jste byl radou Evrop, členem Evropské rady, čili víte, jak to funguje. Evropská rada je eh, skutečně velice důležitou institucí, ale eh, není tam možné provádět mikrořízení. Eh, to by bylo naprostým omylem, naprostou chybou. Bylo by to nejen proti duchu smlouvy, ale bylo by to zásadní chybou. Evropská rada samozřejmě dává to hlavní směřování, článek 16 smlouvy, ale pak je na jednotlivých institucích komise ve svých pravomocích, ale také z rada ve svých jednotlivých formacích, eh, které musí provádět eh, i kontrolu i výkon politiky. A komise je bez zesporu rozhodnuta plně sehrát svou úlohu, pokud jde o monitorování celého procesu strategie 2020. Čekáme na podporu členských států pro tuto strategii. Velice nás pozbuzují diskuse, které jsou vedeny do posud a také eh, čekáme podporu Evropského parlamentu a jsem velmi rád, jaké pozice zastává parlament a komise je odhodlána splnit svou úlohu. Já bych jenom eh, ještě vteřinku, pane předsedo, chtěl poděkovat, opravdu upřímně poděkovat za velice jasnou podporu čtyř hlavních frakcí v tomto eh, parlamentu na tiskové konferenci, kteří hájili eh, komunitární metodu a respektování Lisabonské smlouvy. A děkuji a dávám slovo paní Rebece Harms. Takže změna týmu Budeme hovořit o Mexickém zálivu a o problémech, které nyní zajímají opětovně lidi na celém světě a které souvisejí také s hranicemi a mezemi růstu a také s plítváním v oblasti spotřeby ropy a jsou to také otázky technologií. Pane Barozo, já bych chtěla vědět, jaké eh, stanoviska zde má komise, jakým způsobem můžeme, nebo komise může preventivně přistupovat k těžbě eh, plynu a ropu, ropy, zvláště v severním eh, moři. Myslím si, že tyto věci se mohou rozhodovat ještě nyní. A druhá věc, chtěla bych vědět, zda se opravdu domníváte, že regulace, kterou máme v Evropské unii pro těžbu plynu a ropy, tak že tato regulace nás dostatečně chrání před těmito katastrofami, tedy v těch oblastech, kde máme kompetence? Děkuji vám za tuto otázku, ještě nevíme přesně. Ehm, jak jsou důvody, probíhá stále ještě šetření toho, co se stalo v Mexickém zálivu. Zda je to technická chyba, nebo zda jsou to nějaké nedostatky v regulačním rámci nebo dodržování regulačního rámce ze strany průmyslu. Ehm, to ještě nevíme a proto nemůžeme ani říct, co se může nebo nemůže stát v Evropě. Ovšem musí říct, že v Evropě se pracuje jinak než v Mexickém zálivu. Ehm, máme tady eh, techniky, které se používají při eh, čerpání offshore. Komise sleduje velice pozorně celý vývoj a také eh, komise už v květnu eh, se dohodla s velkými firmami, že je třeba mít jasný přehled o situaci v Evropě a dostala také záruky od průmyslu o tom, jaká je úroveň bezpečnosti. A tady sázíme na, protek- na prevenci a chceme naprosto hájit evropské občany i životní prostředí. Děkuji. Dodatečná otázka, prosím. Já bych vás požádala, abyste ještě sdělil, zda se domníváte, že směrnice, která se týká životního prostředí a těžby ropy a plynu, zda je dostačující. Chtěla bych vědět, zda se domníváte, že horní hranice nedostatečných záruk, které tady zatím existují, budou změněny z hlediska eh, této katastrofy v Mexickém zálivu a uvažujete také o zlepšení technických kontrol na ropných eh, plošinách a ještě čtvrtá záležitost této složité otázky. Domníváte se, že životní prostředí a podmínky na Arktidě jsou přátelské eh, vůči lidem a že zde jsou technologie, které mohou být eh, použity eh, v této oblasti. Není tam ta hloubka jako v Mexickém zálivu, ale podmínky jsou tam také velice obtížné. Ano, máte pravdu. Jednak tady máme legislativu, eh, závazné standardy, které se týkají takovéhoto těžení offshore. Eh, jsou tady ehm, trvale udržitelné životní prostředí, připravenost a další aspekty. Kromě toho členské státy eh, také schválili národní legislativu, která také udržuje vysokou úroveň bezpečnosti v těžbě offshore. Za druhé, máme tady systém, který by reagoval okamžitě také na například v případě tankerů a dalších. Tento systém také má celou řadu nástrojů, které, eh, které využívá Evropská námořní agentura, která také reaguje na případy znečištění. Za třetí jsou tady mechanismy civilní ochrany, které by reagovaly na jakoukoliv kritickou situaci. Eh, pokud je o konkrétní bod, o kterém hovoříte, eh, to znamená odpovědnost. Většina evropské legislativy, pokud je o bezpečnost životního prostředí, se nezaměřuje konkrétně na nějaké podniky. E, myslíme si že ovšem, že tato legislativa se týká veškerých složek e, hospodářského sektoru. Jsou tady minimální bezpečnostní standardy, které je nutné naplnit prostřednictvím legislativy, a to v rámci subsidiarity i na vnitřní úrovně. E, prosím, pan předseda Timothy Wilton. Pane předsedo, mohu se vrátit k vztahům Evropská unie USA. Chtěl bych říci, že já a moje skupina, naše skupina je z největších v tomto kontextu. Rádi slyšíme, o tom pokroku v jednání, protože my jsme se toho velmi účastnili. Mohu se zeptat pana předsedy Baroso, řekl by, na, by, na, byste nám, jak, co z té komise poučila eh, z dohody s eh, která byla úspěšně eh, uplatněna, když jde o důležité úmluvy týkající se PNR se Spojenými státy a dále s Kanadou a Austrálií. Možná je příliš brzy na to, abychom se nějak poučili, protože ten proces ještě neskončil. Já se velmi těším na dokončení toho procesu v harmonii s Evropským parlamentem, protože potřebujeme vaši podporu aby se nám to podařilo. Jsou zde dvě základ, dva základní problémy. Jeden se týká bezpečnosti, pokud jde o základní práva a ochranu osobních údajů. A my se tomu věnujeme a věříme, že tato dohoda, tak jak je teď, eh, bude odpovídat tomu koncensu v Evropském parlamentu. Ale kromě toho je tady ještě obecnější záležitost, o které jste se vy zmínil. A to je význam vztahů se Spojenými státy, protože Spojené Spojené státy jsou jedním z nejdůležitějších, pokud nejdůležitějším partnerem. Takže se musíme snažit i politicky dospět k dohodě. Když tady byl prezident, eh, hovořil o ta významných významů vztazů eh, přes Atlantik a komise tedy nedoporučuje hlasování, nebo nedoporučuje, jak máte hlasovat. Eh, jde o to, že to je pro blaho evropských občanů. Je to pro naši bezpečnost. Ale samozřejmě vy eh, to vidíte, eh, nebo pro vás je to také signál naší angažovanosti, eh, které, jak se věnujeme tomuto významnému partnerovi. Dodatečná otázka. Souhlasím s vámi, pane předsedo. Myslím si, že chování Evropského parlamentu v tom, této oblasti je dobrým demokratickým příkladem pro všechny. A mm, dodatečná otázka se týká sdílení zátěže v oblasti proti, boje proti terorismu terorismu. E, myslí si, že ta dohoda, o které teď jednáme, e, klade příliš velké břemeno na Spojené státy ve srovnání s námi, kteří budeme podléhat tomu, e, který budeme podle, tomu podléhat a budeme využívat prostředků pro boji proti terorismu. Já si myslím, že během jednání s Američany, Američani se vyjádřili tak, že vytvoří stejný, budou používat stejný systém na evropské úrovni a e, významné je, že se budou poskytovat určité údaje americkým úřadům za přísných podmínek. A my rovněž můžeme promyslet, co uděláme lépe a američani říkali, že jsou připraveni nám technicky pomáhat, protože oni více mohou investovat do této oblasti než my a to je pro budoucnost. Já si myslím, že my všichni Eh, musíme přispět k boji proti terorismu. Byla by velká chyba si myslet, že boj proti terorismu je americká odpovědnost a my, že jim je, my je jenom podporujeme. Je to tak, že je to naše společná odpovědnost, eh, abychom chránili své občany. Paní Gabriela Zimmer. Pane předsedo, Evropský parlament dnes přijal Kešmenovu zprávu ohledně cílu milénia a pokračování. Důležitým signálem na komisi bylo, že samozřejmě chceme udělat vše pro to, aby všechny prostředky EU byly nasazeny, abychom eh, rozpočet na rok 2010 mohli realizovat. Ovšem je tady deficit ve výši 20 miliard euro u závazků které eh, měly být právě realizovány. Já bych chtěla vědět, jakým způsobem budete postupovat, jakým způsobem budete upomínat členské státy na plnění jejich povinností, tak aby v září na konferenci OSN EU poskytla mm, semknutý obraz a aby eh, v situaci této krize i nadále mm, se členské státy neodvracely od plnění eh, svých úkolů. Víte, že kolem jedné miliardy lidí trpí hladem a žije pod hranicí bídy. Eh, eh, Rozumím vaší otázce. Fakt je, že teď je riziko, že vzhledem k omezení rozpočtu v členských státech nebudou splněny některé závazky. Komise před pár dní Addis Abebě na komisi eh, eh, eh, Africké unie se účastnila a projev, a Afrika tam vyjádřila tu obavu, že se neplní někdy závazky. Takže samozřejmě je zde i něco, co máme dělat my sami. Měli bychom dodržovat své závazky, především pokud jde o rychlé financování boje proti klimatickým změnám. Účastnil jsem se úrovni v, v, v New Yorku. Eh, generální temník OSN pan Kimu napsal dopis, kde vyjadřuje tyto obavy a rada a DG 20 eh, se taky sešlo a sejde se eh, a skupina tedy G20 se sejde v Kanadě. Takže já si myslím, že, ten, eh, že to bylo projednáno na samitu G8 a nejrozvinutější země ještě nesplnili to, co slíbili udělat v tomto smyslu. Dodatečná otázka? Já nepochybuju o tom, že komise těch eh, minulých letech eh, vystupovala s vlastními iniciativami a že i v budoucnosti bude takto postupovat. Ale pro mě tady spíše stojí otázka, eh, co obsahově bude činit komise pro to, aby struktury, zdroje a podmínky byly vytvořeny, například i ten plán 20 bodů, které předložil komisař Píbalk. Co udělá proto, aby všechno toto bylo realizováno? Jakým způsobem komise bude zajišťovat konzistentnost v tomto postupu a jak bude podporovat právě tyto zásadně důležité body z hlediska strategie 2020? Eh, odpověď rozpočtu eh, Evropské unie a to eh, odpovídá i to, čo, to, čemu jsme navrhovali jednotlivým zemím a týká se to i Japonska. Dodatečnou miliardu euro na pomoc venkovské rozvoji venkova v Africe a v dalších zaostalých částech světa. A abychom aby Evropa splnila veškeré své závazky, tak tyto závazky vycházejí eh, z národních rozpočtů. A my máme rámec finančních perspektiv a ten potřebuje daleko větší flexibilitu. Takže eh, eh, hovoříme s členskými státy, abychom zjistili, zda můžeme splnit své závazky. Paní Vicevela z domů. Pane předsedo, já bych navázala na jednu otázku, která tady již padla ohledně rozvoje. A také to souvisí se zasedáním zítra. Současná ekonomická krize a také recese, která ohrozuje Evropu, musí vést k tomu, že se zvýší investice. To znamená, musíme zajistit nezbytné financování. A proto mám následující otázku. Jako politický Mm, představitel, uvažujete o tom, že Evropa a komise bude také konat z hlediska vydávání eurobondů právě za účelem eh, financování cílů rozvoje a také eh, v oblasti evropských investic. Například také v oblasti výzkumu, který se týká klimatické změny, dále zdravotnického, elektronického systému, navigačního systému a také, jak to bude vypadat například s investicemi do eh, terminálu v středomořské oblasti. To jsou obrovské panevropské investiční projekty. Takže uvažujete o tom, že by se vydaly tyto evropské dluhopisy? Děkuji. Uh, eh, tato otázka, doufáme, eh, bude řešena v dalších finančních perspektivách. Ano, už v EU 2020 dáváme jako prioritu do budoucna financování na evropské úrovni všeho toho, co znamená propojení, včetně energetiky, včetně dopravy, včetně eh, nemateriálních eh, eh, propojení, jako je digitální agenda. To je tedy jedna z oblastí, kde si myslíme, že je opravdu přidaná hodnota kde jedno euro vynaložené na evropské úrovni má větší smysl než vynaložené na eh, národní úrovni a to je racionální takto investovat. Jak toto financovat, to samozřejmě eh, musí být diskutováno s členskými státy. Je teď velice obtížná doba, abychom o tom diskutovali z hlediska rozpočtu členských států, ale rozhodně chceme mít silnější propojení na evropské úrovni. Dodatečná otázka, prosím. Pane předsedo, eh, já se domnívám, že jste mi skutečně neodpověděl. Chtěla bych vědět, zda se domníváte, že bychom mohli reagovat na nebezpečí recese tím, že bychom vytvořili koordinované panevropské přímé eh, akce, to znamená, že bychom vydali eurobondy. Eh, nezapomeňte na to, že skutečně jsme vystaveni obrovské hospodářské soutěži. Máme tady Indii, Čínu, USA. Eh, uvažuje Evropa s těmito panevropskými investicemi, budou existovat eurobondy a je možné takto pokrýt tyto nezbytné finance? Jaké plány tady máte? Děkuji. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že teď je eh, otevřený duch členských států pro zvažování eurobondů na takovéto výdaje. Nedávno jsme schválili velice ambiciozní program o mechanismech a nástrojích, které mají pomoci eh, státům s jejich dluhy. Je to vlastně určitý druh obligace, protože hm, vůči tedy finančním trhům. A já myslím, že by teď bylo opravdu velice obtížné eh, získat souhlas členských států pro vydání eurobondů pro takovýto typ projektů. Nicméně, myslím, že tady určité možnosti jsou použít jiné mechanismy. V mém programu jsem například hovořil o určitému PPP, tedy jsou partnerství soukromého a veřejného sektoru. Eh, my opravdu velmi otevřeně se díváme na všechny možnosti financování pro takové velice důležité projekty. Ale upřímně řečeno, já myslím, že by bylo těžké nebo přímo nemožné vydat eurobondy na tento účel. Děkuji. Děkuji, pan Dajany Doc. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barroso, vy jste podporoval Severní eh, Irsko Rusko v tom velkém pokroku, kterého bylo dosaženo pro vytvoření mírové, prosperující budoucnosti pro naše lidi. A mm, tady eh, je také třeba určité podpory Komise pro rozvoj místní zprávy eh, pro vytvoření prosperující budoucnosti lidu eh, v severním Irsku. Dnes je tady hm, období turbulence a přitom jsou tady některé velice důležité sektory ekonomiky ty mohou utrpět z určitých, eh, z určitých eh, sankcí, tak jak to definují eh, evropští auditoři. Souhlasíte s takovýmito sankcemi pro sankce v severním Irsku, pro zemědělství a cesty, kdy si myslíme, že je to disproporční k tomu skutečnému riziku, Eh, budete vy a DG Agri eh, skutečně eh, navrhovat takové pětiprocentní Eh, postihy, když Severní Irsko okamžitě přijímá eh, opatření, aby vše dobře fungovalo, aby ty peníze byly podle původního plánu také náležitě eh, využívány. Děkuji. Především vám děkuji za úvodní poznámku, že komise tedy podporuje, podporovala, ano, my jsme velmi rádi, že dochází k tomuto vývoji a také ho podporujeme. Komise investovala do tohoto procesu velmi výrazně. Já si pamatuju na svou cestu do Severního Jirska a komise bude i nadále podporovat eh, tuto oblast. Hovoříte konkrétně o jednotných platbách a tady eh, komise eh, Mohu říct velice jasně, že vyřízení účtů vlastně znamená, že nezávislost celého procesu je zásadně důležitá. Komise Eh, tady eh, rozhodně ne, není potěšena, že dochází k různým eh, korekcím následně, ale chceme mít rovné zacházení se všemi členskými státy a chceme plně respektovat všechna naše nařízení z hlediska účetnictví. Je to velice důležité. Zrovna nedávno jsem měl velice zajímavé setkání, několik hodin to trvalo s účetním dvorem a mohu vám říci, že i když podporujeme Severní Irsko, musíme přece jen eh, striktně respektovat všechna pravidla účetnictví. Děkuji. Děkuji, prosím. Eh, doplňující otázka. Děkuji. Eh, já ještě, prosím, mám jednu doplňující otázku, která se toho také týká. V Severním Irsku jsou určité obavy, že Eh, na základě velice sporadických a řídkých inspekcí se pak vlastně přijímají závěry a z toho i vyplývající sankce. Chtěla bych vědět, zda komise opravdu provádí náležité posouzení a vyhodnocení eh, všech eh, zjištěných faktů, aby celé, celý systém byl náležitě aplikován. Já vám samozřejmě mohu říci, že ze strany komisy eh, děláme vše pro to, aby celý systém byl náležitě, eh, náležitě tedy eh, aplikován. Ovšem vyřízení, schválení účtu, to má několik kroků, kde je zaručeno právo členského státu, aby se hájil a je tady také možnost zprostředkování, mediace nezávislým orgánem. Takže to si myslíme, že je objektivní postup. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme dokončili první část nebo první sérii otázek a nyní přejdeme eh, ke konkrétnímu tématu, což je pracovní skupina pro <clears throat> evropskou zprávu. To je tématem naší diskuse a tady pan koleg, paní kolegyně žádá o slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane Barroso, vy jste učinil jednoznačné prohlášení. Evropská komise je vlastně ekonomickou vládou naší Evropy. Ale my potřebujeme více komunitární metodiky v tomto období. Takže tady s vámi naprosto souhlasíme. Ze strany rady však slyšíme, že se spíše upřednostňuje mezivládní metodika, zvláště tehdy, pokud se jedná o pak stability a růstu. Když vidím, jak to vypadá na úrovni Task Force a jeho výsledků, tak se vás chci zeptat, jaký stěžejní úkol by tady měl být zachycen v závěrech právě proto, aby se posílila eh, tato eh, ekonomika, která by byla společně řízena. Jak konkrétně eh, můžete postupovat, abyste dosáhl těchto cílů? Bylo by to dobré také z hlediska veřejnosti. Děkuji. Eh, děkuji vám. Tato pracovní skupina byla vytvořena v, eh, v konkrétním eh, kontextu Řecka a víte, že komise se účastní té pracovní skupiny a je jí velmi loajální. Ta pracovní skupina byla vytvořena předsednictvem Evropské rady ve spolupráci s komisí a komise se tedy účastní práci té pracovní skupiny a práce v té pracovní skupině opravdu pokračuje. A rýsuje se už konsensus týkající se kroků pro ekonomickou koordinaci v Evropě a většina z těchto kroků plně odpovídá návrhům našeho sdělení z 12. května. Takže chci říci, že tato pracovní skupina eh, eh, jedná velmi efektivně. Jsou důležitými body je aplikace eh, paktu růstu a stability a Evropská rada, nebo budu informovat předsedu Evropské rady ve čtvrtek a Evropská komise přijímá iniciativu a předloží další návrhy eh, eh, stýkající se konsensu v této pracovní skupině. Paní Alžbita Mukačevská, prosím. <clears throat> Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. My víme o ekonomických potížích některých členských států a jak ovlivňují emoce občanů těchto zemí a rozhodnutí vlád těchto zemí. Nedávno jsme slyšeli o potřebě pomoci evropské integrace v rámci 27 členských států a chci se zeptat, jak to budete obhajovat a jak budete pracovat eh, v rámci toho tlaku, který je čím dál tím silnější, jak se bude pracovat na té nové evropské ekonomické správě Evropské unie či eurozóny jaké, eh, protože některé země přispívají eh, velmi k boji proti eh, evropské proti krizi a nechtějí být na ohonu Evropské unie. Chtěl bych říci, že jsme proti tomu, aby byla nějaká paralelní e, konkurence nebo paralelní rozhodování Evropské unii, protože máme jednu jedinou Evropskou unii s jedinými institucemi, které se týkají 27 členských států a samozřejmě plně respektujeme smlouvy. V současném rámci e, nemůžeme udělat více pro evropskou koordinaci Máme eh, článek 120 jedna smlouvy, eh, který říká, že eh, ekonomické politiky států jsou obecným, v obecném zájmu. Článek 21 jedná také, pojednává o koordinaci mezi členskými států a článek 126 pojednává o Eh, rozpočtech a článek 136 o rozpočtech eh, se týká nejenom eh, rozpočtu v eurozóně, ale obecně. Takže můžeme udělat nějaké návrhy pro eurozónu, ale také pro celou Evropskou unii, takže Eurozóna není něco odděleného od celé Evropské unie a to si myslím, že je zcela zásadní pro náš úspěch, protože musíme respektovat eh, princip solidarity. Joe eh, Cooperati? Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já mám jiný názor eh, na tuto věc, pane předsedo, co se týče prací, které komise realizuje po dobu již několika měsíců a také v souvislosti s Task Force. Byl bych rád, kdybyste mi řekl právě opak toho, co jste uvedl. Ale mám dojem, že čím dál více eh, vidíme, že je nutné ozdravit eh, danou situaci. Je to nezbytné, abychom Eh, zdůraznili význam ozdravení situace. Pakt stability a růstu se budoucnosti eh, stane paktem stability a nikoli růstu. Já si myslím, že bychom měli právě začít vydáním těchto euroobligací. Měli bychom poč- si počínat tak, abychom podpořili růstu. Chtěl bych vědět, zda máte zájem na růstu či nikoliv. Protože to není dojem, který máme z Task Force až do posud. Jde o, o, o ekonomickou zprávu a e, O tom, e, toho se to týkalo. Růst je samozřejmě něco jiného. Růst je nejdůležitější pro ekonomiku Evropské unie, protože bez růstu nebudeme schopni dát svým občanům to, co očekávají. Nebudeme schopni mít sociální tržní ekonomiku, nebudeme e, schopni realizovat veškerý potenciál. To jsou právě cíle Evropy 2020, růst a znovu růst, ale ne jakýkoliv růst, ale inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst. A proto potřebujeme důvěru. Bez důvěry, a teď se vracím znovu k finančním trhům v Evropě, bez důvěry nebudeme moci dosáhnout eh, vyšší úrovně růstu. Proto je tak důležitá fiskální konsolidace. Eh, ne jako prostředek, nikoliv jako cíl, jako prostředek využití růstového potenciálu Evropy. Kolik Siet Kamal. Eh, děkuji a pan Siet Kamal. Thank you very much, uh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že Všichni se asi dohodneme, že je zapotřebí mít hospodářskou zprávu věcí. Ale co se vlastně tady děje? To, co se děje, to je tady vlastně otázka kdybych, otázka, bych to řekla automaticky, že se vlastně pouštíme do takovýchto aktivit. Evropské členské státy eh, tady musí mít samozřejmě zdravou měnovou politiku eh, a dobrou rozpočtovou politiky, politiku. Eh, Ovšem není to také trošku příležitost, eh, že se tady vlastně EU bude na úkor členských států, si bude rozšiřovat své pravomoci, spíše než by se eh, vlastně eh, tady rozvíjelo větší moc nad rozpočty členských států. Já se nadívám na tento bod jakožto boj o pravomoci, o zvyšování vlastní moci na úkor druhého. To ne, to není problém. To, co tady máme, to v článku 121, to už nyní vlastně je že hospodářská politika státu není pouze vnitrostátní záležitostí. Vidíme to, že rozhodnutí jedné země má velice přímé dopady eh, na jiné státy, takže je logické, že členské státy, když připravují své rozpočty, by měly vědět, co dělají druhé členské státy, protože jejich rozhodnutí bude mít dopad na jiné a rozhodnutí jiných bude mít dopad na ně. Tady eh, já to chci říct zcela jasně, my nechceme mít takovou úlohu, že bychom se mohli vměšovat do svrchovaných pravomocí národních parlamentů. To je velice důležité toto respektovat. Ale je logické, že když diskutujeme o hospodářské politice pro EU, a uvědomujeme si, jak jsme na zájemně závislí, eh, tak prostě je dobré znát záměry dalších eh, ekonomik. A to je právě ta přidaná hodnota toho, že jsme společně v jedné unii a právě to také komise navrhuje. A myslíme si, že se to tímto směrem také ubírá. Děkuji. Eh, paní Aniko Giori. Děkuji bardzo. Tisztelt képviselőtársaim! Az elhúzódó válság egyértelművé tette az uniónak... Děkuji vám. Eh, krize ukazuje, že Unie nemůže ztrácet čas, že musíme okamžitě reagovat. Eh, jsou tady tři oblasti, kde musíme dělat to, co je zapotřebí. To je zpráva, eh, strategie růstu a reforma finančních služeb. To musíme udělat a nezapomínat, že tady politika eh, agrární a další politiky, soudržnosti a podobně jsou zapotřebí. Bez toho bychom nebyli ve světě silní. Eh, žádám eh, předsedu komise, mm, aby řekl, jste odhodlán, aby strategie 2020 byla v harmonii, v souladu s těmito politikami a přejete si udržet v těch třech oblastech princip že eh, jakákoliv změna, jakékoliv rozhodnutí eh, musí brát v úvahu všechny členské státy a nikoli pouze státy eurozóny, aniž by se narušila soudržnost EU. Děkuji. Ano, máte pravdu, když eh, říkáte, že je tady zapotřebí holistický přístup k celé ekonomice. Bylo by chybou a myslím si, že si to členské státy uvědomují, Eh, že když hovoříme o evropské eh, hospodářské politice, tak abychom se dívali pouze na finanční služby a jejich reformu a na eh, růst. Potřebujeme pokud jde o růst, samozřejmě velice zdravou zprávu záležitostí hospodářských. Potřebujeme mít zdravé finance, ale potřebujeme mít také nová ustanovení, nové, nová nařízení pro finanční eh, služby, eh, abychom využili našeho potenciálu pro růst. A přesně to eh, děláme. V tom je právě ta reforma. Proto říkáme, je zapotřebí fiskální konsolidace a také strukturální reformy. A pod musíme také aplikovat eh, politiky, eh, které tady jsou eh, samozřejmě stavěny pro všechny, ne pro 16 nebo 17 členských států. Vy se ostatně velmi brzy připojíte, ale které jsou pro všech 27 členských států? Kolik Franz Ober... Kolik Franz, kolega Franz Obermeier? Co se týče Task Force, pan, pan Rompoy Eh, chce vlastně zajistit to nový vývoj a také eh, východisko z krize. Pane předsedo, vy jste několikrát zmínil dnes strategii 2020. Hovořil jste o vzájemné propojenosti a závislosti a chtěl bych vám tedy položit konkrétní otázku. Do jaké míry v rámci Task Force je tady možnost uplatňovat sankce vůči státům, kteří recidivují z hlediska deficitu. Může například komise mm, zasahovat do subvencí a některých eh, opatření a může sankce také přijmout v podobě odejmutí hlasovacích práv jak se staví také komise eh, k insolvenčnímu řízení, které by mohlo být zahájeno vůči členským státům? Je to mnoho otázek, takže napřed, co nyní děláme v té pracovní skupině? A je to tak, že sdělení komise z 12. května už se o tom zmiňuje. Zmiňuje se o možnosti posílení paktu růstu a stability rozšířením arzenálu eh, pod, eh, takové podpory k tomu, aby se plnili, plnila pravidla. Eh, někteří, pokud jde o eh, tyto, u tohoto, v, té, v rámci této podpory hovoří o sankcích, protože fakt je, že se nerespektuje pakt růstu a stability a některé státy neplní smlouvy, které přijali a ratifikovali. A jak to udělat? Chceme to dělat férovým způsobem, aby země spolu nekolidovaly. Eh, právě proto chceme plnit eh, ty pobídky eh, k plnění. A to lze udělat posílením těchto pobídek k plnění různými způsoby. Buď se zaměřit na prevenci, důslednější například větší automatizaci automatičností nebo automatizací. Určitá opatření v tomto smyslu už zazněla. Děkuji vám. Eh, Juan López Aguilar. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych pane předsedo Barroso, taky eh, slyšet to, eh, co eh, řeknete o nezaměstnanosti teď, když hovoříte o té pracovní skupině pro evropskou zprávu, protože se hovoří o této strategii jako o strategii inkluzivního a udržitelného růstu a musí být udržitelný, protože jde o 120 milionů občanů, kteří jsou vyloučeni z trhu práce právě touto brutální krizí. Více než 20 milionů milionů nezaměstnaných eh, trpí přímo. Jde o eh, e- e- evropskou eh, ekonomickou zprávu, o finanční eh, dozorový balíček a moje otázka je, zda toto všechno bude přímo zaměřeno také na, tom, aby, na to, aby se vrátili tito lidé do práce v nějakém produktivním horizontu a aby všichni tito lidé byli znovu konkurenceschopní a kteří zažili krizi na vlastní kůži. A konkrétně se chci zeptat, jak se to projeví v účasti zemí členů členů Evropské unie, které využijí této příležitosti, pokud jde o stanovení nových eh, pravidel eh, pro evropskou zprávu na nadcházející eh, schůzi G20 v zásadě je to, co říká, v zásadě pro to, co říkal pan López Aguilar, se musíme podívat na problém holisticky a neomezit se jenom na oblast smluv. Musíme hledat to, co můžeme udělat pro růst Evropy a zaručit především eh, inkluzivní a udržitelný růst. Už jsme říkali při různých příležitostech, že nechceme, aby náklady eh, tohoto nesli ti slabí, myslíme si, že potřebujeme lepší rozdělení eh, těch obětí a přesně tak, jak říkal pan López Aguilar, je potřeba, aby zde byla ještě externí dimenze a právě proto eh, přistupujeme k 20 eh, k tomuto problému takto. Jde o pro, mechanismy, které přispějí k řešení krize. Chceme, aby se posílila společná pozice Evropy ve světě. Děkuji a pan Luhan. Domnule Barroso, referitor la Europa 2020, ono... Pane předsedo Barozo, co se týče Evropy 2020, jedná se o novou strategii ohledně ekonomického růstu. Mezi hlavními cíly, které byly schváleny v březnu, 25. a 26. března, figuruje také cíl na zlepšení výzkumu a vývoje. A to proto, aby veřejné a soukromé investice dosahovaly 3 HDP. V rámci stejného rozhodnutí bylo řečeno, že komise vypracuje ukazatele, které by odrážely intenzitu eh, výzkumu a inovací. Chtěl bych se zeptat, eh, jakou metodiku budete používat na vypracování těchto ukazatelů a za druhé, chtěl bych vědět, zda existuje již určitý program v tomto smyslu. Děkuji. Um, Máte pravdu. A dobře jste eh, eh, pohovořil o těch třech procentech, ale nejde jenom o výzkum a vývoj, ale o celou koncepci vývoje, protože nejde jenom o základní výzkum, ale o to, jak se výzkum eh, projeví v ekonomické činnosti, co výzkum může udělat pro větší rozvoj i nakonec zaměstnanost. Takže to jsou ukazatele inovace, jsou to technické záležitosti, které předložili experti. Já jsem eh, se eh, tím věnoval v rámci OECD a jeho expertů, kteří byli nedávno v Bruselu. Hovoří se o tom indika, indikátoru nebo ukazateli inovace, inovace eh, který stanovuje vědecká i politická komunita. A my víme, že potřebujeme společné konzultace. Je to velmi technická záležitost, ale je kritická kriticky důležité, abychom vytvořili lepší ukazatele pro inovaci. A paní Hilda Figerej, doprosím. Prezident, sabemos que že preocupante a evolução da situação económica e social. Tento vývoj situace eh, eh, jak ekonomické, tak sociální je znepokojující eh, v některých zemích dochází k velmi malému eh, ekonomickému rozvoji, který není dostatečný pro snížení nezaměstnanosti a tvorbu pracovních míst. A na druhé straně se přijímají eh, rozhodnutí a opatření, které se týkají především politiky úspor a je to v rámci paktu stability eh, tato opatření nejen, nejenom jsou proti ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst, ale ještě vytvářejí problémy a zvyšují chudobu. A proto dokonce i v Evropském roce boje proti chudobě, dokonce i tedy v této chvíli vidíme, jak bída, vyloučení a nezaměstnanost rostou. A proto se ptám, pane předsedo, nemyslíte si, že by bylo urgentní, aby měly prioritu makroekonomické politiky, které se zaměřují na sociální udržitelnost spíš než na finanční udržitelnost. Eh, e e Protože eh, finanční eh, sociální ekonomika klade v nebezpečí ekonomickou udržitelnost sustentabilidade financeira, não teremos sustentabilidade social. Já myslím, že eh, finanční stabilita je také podmínkou sociální eh, stability, protože jinak by tady nebyla žádná důvěra pro další investice a tím pádem by nebyla pracovní místa. Takže já si nemyslím, že bychom měli stavět do protikladu Eh, makro stabilitu na jedné straně a stavět eh, chudobu na druhou stranu. Eh, v rámci nebo v kontextu chudoby potřebujeme samozřejmě určitých investic, to je také ve strategii 2020 a my jsme také svědky nových jevů chudoby, které musíme také zahrnout do našich úvah a eh, zvažovat, jak reagovat na tyto situace. A musíme opakovat, že ovšem je tady také potřeba rozpočtové disciplíny, která je důležitou součástí tohoto eh, řešení. Jinak bychom měli nadále velice složitou situaci, včetně pro naše chudé. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Barosi, Baroso, můžete mi prosím říci, kdo bude nejvíc těžit z řeckého záchranného balíku? Je to eh, skupina řeckých bankéřů, ti eh, nejbohatší a mohl by eh, jeho, mohlo by jeho přátelství s dalšími být ve střetu zájmu balík předložený řeckými a evropskými institucemi je ku prospěchu eh, řeckého lidu a vůbec ekonomice, ekonomice Evropské unie. Pokud ne, nebylo by to bývalo schváleno 27 členskými státy. A pokud eh, jde o ten útok na mne, domnívám se, že si to nezaslouží ani odpověď. A další je pan Georgios Papanikolaou. Německé a francouzské předsednictví zdá se souhlasí, že nepotřebujeme eh, takovouto instituci v Evropě. To vyplývá z prohlášení paní Merklové a Sarkozyho. Nicméně pokud jde o eh, pakt stability, tady dojde eh, k změnám, to znamená, že budou uvaleny sankce v podobě omezení hlasování na země, které nebudou plnit kritéria. Moje otázka je, zdali jsou tyto sankce omezeny na kázeňské tresty, respektive disciplinární tresty, anebo e, bude to souviset také s fiskálními národními nástroji a e, neubíráme se tím vlastně do slepé uličky, protože e, ta situace se opakuje a navíc došlo ke z určitému e, e, zvýšení e, ratingu pro Řecko. Bude to mít dopad na budoucnost? Jo, best. Evropské instituce potřebují něco věrohodnější, pokud jde o implementaci paktu růstu a stability. Je zřejmé, že bude něco takového muset nastat a některé e, členské státy prostě budou muset začít důsledněji dodržovat e, pravidla, e, která sami odsouhlasili. Už teď tady dochází k situacím, kdy už vlastně nastává čas sankcí. A do budoucna je třeba na tyto věci hledět objektivně a teď se snažíme najít takový způsob, který by byl spravedlivý a který by zaručoval, že ta opatření budou implementována objektivně ať už eh, tedy ty země jsou eh, mezi těmi nejchudšími či nejbohatšími. Myslím si, že je to v zájmu nás všech, abychom tady měli prostě důvěryhodnější způsob implementace paktu růstu a stability. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám, říká předseda zasedání, za tuto část vyhraněnou interpelacím a budeme tedy pokračovat v této diskuzi.